námitky, eh, bude to bráno jako potvrzeno. Abych ještě opravil. 24. června eh, podle příslušného článku nebylo podán, nebyl podán žádost o eh, hlasování. A tato oprava protokolu je tímto schválena.